Good morning, um, everybody. We are... Uh, Dobré dopoledne. Máme tady uh, spoustu lidí dnes, máme společné zasedání s výborem Jury a ráda bych tady eh, přivítala předsedu Jury, pana Svobodu také. Chtěla jsem vás informovat o tom, že toto zasedání je přenášené po internetu, stejně jako každé jiné zasedání IMKA. A ještě než vám poskytnu další informace k eh, tomuto zasedání, Ta bych ráda a poblahopřála Rože Tun, která tady teď není, protože včera se nám podařilo nalézt kompromis s radou a komisí k uh, věci geoblockingu. To je velký krok pro eh, vnitřní trh, takže blahopřeji eh, Rože Tun a všem stínovým zpravodajům a také děkuji Dity, dětě Charanzové. Je tady. Děkuji Dytě za to, že předsedala tomu trialogu a Dito, hned ti dám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pane předsedo, vážené eh, kolegyně a kolegové, Včera a pozdě večer se nám podařilo se dohodnout s radou o geoblockingu. Já bych tomu řekl takový první krok, pokud jde o geoblocking. Jak víte, byla to důležitá a složitá věc, jak z hlediska Evropského parlamentu, tak z hlediska Rady. Řekla bych eh, především, že parlamentu se podařilo eh, zajistit hlavní své ofenzivní zájmy. Nepodařilo se nám eh, prosadit svůj zájem, pokud jde o rozsah působnosti, ale komise byla schopná předložit deklaraci, která bude součástí nařízení, ve které se zavazuje. Mohli byste prosím být všichni tiší? Botichu, děkuji. Přerušuje paní předsedkyně. Řeší se pokračuje. Bude tam eh, revizní doložka, eh, podle které za dva roky komise přeskoumá všechny nedořešené otázky, pokud jde o rozsah, zejména pokud jde o, o eh, obsah chráněný autorským právem. Dlouho jsme vedli debatu o několika dalších otázkách, zejména pokud jde o vstup v platnost. Podařilo se nám um, dosáhnout devíti měsíců, to si myslím, že je to skvělý výsledek. To v praxi znamená, že uh, spotřebitelé budou moci profitovat uh, světa online i offline bez diskriminace ještě před příštími vánočními nákupy. Nemůžu vám eh, teď eh, popsat všechny podrobnosti, eh, dáme vám všechny, všechny tady podrobný přehled, až tady bude paní zpravodajka Rožatun bude. Je to první krok a, a příští kroky nastav, budou nastaveny, až komise eh, přistoupí k přeskumu. Děkuji to za tyto informace. To znamená, že teď můžeme eh, se pustit do našeho společného zasedání IMKO a Jury. Ráda bych eh, přivítala všechny poslance z Jury na našem zasedání. Budeme hlasovat o digitálním obsahu zpravodajky eh, Evelyn Gebhardt a pana Fosse. Rád bych vám eh, připomněla, že máme 988 pozměňovacích návrhů, včetně 920 k návrhu zprávy. A to eh, ani nepočítáme stanovisko Libe. Ráda bych poblahopřála samozřejmě oběma eh, zpravodajům k eh, jejich pracovním výkonům i stínovým eh, zpravodajům z obou výborů za práci, kterou odvedli na společných zasedáních výborů. Bylo dosaženo 86 kompromisních návrhů. Také děkuji zpravodaj Imko Paskalu Aimonovi a také navrhovateli jury Eh, navrhovatelce eh, Heidi Hautale. Tamhle sedí, ano. A. Takže vám mnohokrát děkuji. Libe eh, podle pravidla 53 přijala své stanovisko 21. Eh, v listopadu 2016, tam je 51 eh, pozměňovacích návrhů a ty byly přidány k našemu dnešnímu hlasovacímu seznamu. Eh, také bych ráda oznámila, že řada z těch pozměňovacích návrhů byla obsažena v těch kompromisech, které byly dosaženy mezi politickými frakcemi. Předpokládáme eh, hodinu eh, na toto hlasování a teď bych eh, dala slovo kolegovi panu Svobodovi, který pronese úvodní proslov. Děkuji, já se pokusím to říct stručně. Samozřejmě chci poblahopřát oběma zpravodajům ke skvělému výsledku jejich práce. Také bych rád eh, řekl, že jsme eh, rozdělili eh, předsedání při hlasování, protože to bude velice náročná záležitost pro nás, pro oba. Budeme hlasovat o návrhu zprávy a také o mandátu k vstupu do meziinstitucionálních vyjednávání. Čili toť vše za mě. A vracím vám slovo, paní předsedkyně. Děkuji, pane Svobodo. To tedy eh, znamená, že eh, můžeme eh, začít s tím hlasováním. Takže já budu hlasovat od článku 1 do článku 8 návrhu. Chtějí si vzít zpravodajové slovo teď nebo až po hlasování? Dobrá, tak paní, Gabrat, paní Gebhardt. Děkuji, já taky nebudu mluvit eh, tak dlouho, ale eh, přesto bychom eh, se měli přesně informovat o tom, čeho jsme tady dosáhli. Dvakrát jsme odkládali hlasování a myslím si, že to bylo dobře, protože se nám mezi tím podařilo dosáhnout dobrých pozitivních kompromisů. A nejenom kompromisů mezi oběma dvěma velkými frakcemi, ale mezi všemi frakcemi, tak jak to bylo jenom možné. A myslím si, že tato práce se eh, nakonec vyplatila, protože potom máme také eh, silnou pozici tváří v tvář eh, radě. Pokud je o to, co tady chceme jako parlament dosáhnout, také jsme se postarali o to, aby ostrana a ochrana dat tak jak je v nařízení o ochraně údajů, byla plně respektována i zde podle smluvního práva. Také pokud je o rozsah působnosti, jsme eh, oproti návrhu komise zásadně posílili. Postarali jsme se o to, aby všechno, co souvisí s digitálním obsahem a poskytováním služeb, bez výjimek eh, spadalo do eh, rozsahu působnosti této směrnice. Komise to takhle nepředpokládala. Eh, údajně to mělo být pokryto, eh, eh, pokryto i jinými legislativními předpisy, například OTT. Takže my jsme jasně také roz, lišili mezi digitálním obsahem a zbožím. Dlouho tady byl takový, takový spor. Rada totiž toto definovala. Nebyla úplně nesouhlasila úplně eh, s eh, vlastním eh, návrhem a hm, prostě doufíme, že, ten, že to, co navrhujeme, může rada potom přijmout. A za třetí, a tím skončím, jsme zde zavedli poměrně silnou ochranu spotřebitelů. Postarali jsme se o to, aby v této oblasti došlo k maximální harmonizaci, aby byla cílená ale to eh, právo, eh, které existuje ve členských eh, státech, aby nebylo spochybňováno už teď. Protože je politicky toto nesmírně důležité, aby občané viděli, že nejde o, o odnímání práv, ale o hm, co největší rozšíření vnitřního trhu, pokud jde o Eh, tedy, tedy v, eh, s ohledem na to, co je tradiční ve členských státech. A to nebylo vždycky eh, snadné v této oblasti, ale až budeme tedy hlasovat o těch kompromisních návrzích, tak myslím, že tady máme velmi dobrý základ pro vyjednávání s radou a také dobrý základ pro to, abychom vytvořili právo tam eh, ve členských státech, kde eh, to zdaleka ještě není někde upraveno, abychom eh, zavedli společná pravidla pro podniky. Myslím si, aby, aby, to, tom, aby to mohli naplňovat a já si myslím, že se nám to takhle podaří. Děkuji. Děkuji. Paní Gebhardt, teď pan Foss. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, tohle opravdu bylo namáhavé v těch Eh, těch eh, strukturách, které jsme předem eh, stanovili, dvě odlišné zprávy a dva odlišné výbory, které se tím zabývaly. A díky spolupráci všech se to velice dobře podařilo zde tedy vypracovat společnou linii a děkuji e, za připravenost všech e, pustit se touto cestou. Pro mě je velice důležité, že jak pro spotřebitele, tak pro e, obchodníky zde vytváříme něco v této digitální oblasti, co myslím je pro všechny zjednodušením, přináší to jasná práva a jasnou situaci. A v té druhé oblasti je nesmírně důležité, co tady dělá Pascal Arimont abychom eh, všechny dostali na eh, stejnou úroveň. A já si myslím, že to eh, se nám podařilo. A proto děkuji všem zúčastněným i oběma sekretariátům, protože tohle opravdu nebylo jednoduché. Děkuji. A já bych vám ráda poblahopřála oběma sekretariátům za tu uvedenou práci samozřejmě eh, poradcům skupiny a asistentům také. Znamená to, že teď se můžeme pustit do hlasování. Nejdříve k pozměňovacímu návrhu číslo 1, eh, 71 a 72, které jsou totožné. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Eh, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 4. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Teď kompromis 17. Kdo je pro?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 Přijato. 22. Kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 43. Kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 434. Kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel? Bychom měli asi uh, ověřit. Budeme tedy uh, kontrolovat 434. Okay. We close the vote. And it is uh, rejected. Zamítnuto. 435. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 39. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 440 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se. Přijal, přijato. Kompromis 28, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 460, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se přijato. 489, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 492 proto o tom hlasujeme společně se 490, protože jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To si překontrolujeme elektronicky. Takže 492 plus 490 elektronicky. Uzavírám hlasování. Přijato. 493 pro, Eh, pardon, odpadá. Takže kompromis 31 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 33 pro, proti, přijato. Kompromis 67, kdo je pro, proti, zdrželi se <clears throat> přijato. 22 pro, proti, to si překontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? <clears throat> Přijato. 516 pro, proti, zdrželi se, přijato. 517 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 40 bis, dohromady 41, 42, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Na straně 28 to pokračuje, ale eh, možná se to liší u jednotlivých skupin. Takže kompromis 50, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 614. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 630. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 54 pro, proti, zdrželi se přijato. 634, kdo je pro, proti, zdrželi se. To si překontrolujeme. Takže pozměňovací návrh 634, prosím. Elektronicky končím hlasování, přijato. Nyní předám slovo panu Svobodovi, který bude pokračovat. Děkuji. Kompromis 58 pro, proti, to si překontrolujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 58a. Takže omlouváme se. Pozměňovací návrh 657. Pro, <clears throat> proti, to si musím překontrolovat. Zamítnuto. Kompromis 55, kdo je pro, <clears throat> proti, zdrželi se,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 Nyní pozměňovací návrh 768. Kdo je pro? Proti? Ještě se to překontroluji. Protože to bylo těsné. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 69, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 76. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 872. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. To si překontrolujeme, dobře. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 78, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 80. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis 82. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 83 bis. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Kompromis 84, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kom... Pozměňovací návrh 979 979 tedy, kdo je pro, proti, to si musíme překontrolovat. Přijato. Pozměňovací návrh 980. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 86. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď zase předávám slovo. Takže tady máme citace 69. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, 70, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní k odůvodnění kompromis 5, ne, pardon, 79. Pozměňovací návrh 79 pro, proti, zdrželi se přijato, 80 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 19, strana 77, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 173, kdo je pro? Strana 81. 173. Kdo je pro? A on byl stažen. To o tom nic nevíme. Je to pozměňovací návrh SAD. Byl stažen? A dobře, tak byl stažen. Dobře, takže přecházíme ke kompromisu 25. Kdo je pro? Ne? Omlouvám se, ještě nás čeká pozměňovací návrh 202. Kdo je pro? 202. Kdo je pro? Proti? Strželi se. Zamítnuto. Překontrolujeme si to. Končím hlasování. Přijato. Omlouvám se. 203, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 204, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 23, to je kompromis. Kompromis 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Okay, I will do it more slowly. So now we are on compromise Budeme to dělat pomalej, dobře. Takže kompromis 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 200 256, to je pozměňovací návrh. 256, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Překontrolujeme si pozměňovací návrh 256. Končím hlasování. Přijato. 357. Všichni jste ji našli. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale překontrolujeme si to. Takže 357. Končím hlasování. Přijato. 362. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, to si také překontrolujeme, takže 362 elektronicky, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 364, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. E, pozměňovací návrh 14, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní hlasujeme o celém návrhu zprávy elektronicky. Končím hlasování. Přijato velkou většinou. Gratuluji zpravodajům. Nyní budeme hlasovat o mandátu pro e, zahájení vyjednávání. To také uděláme elektronicky. Končím hlasování. A bylo to přijato opět velkou většinou, takže gratuluji zpravodajům. 55 hlasů pro, 6 proti. Takže mnohokrát děkuji, ještě jednou gratuluji zpravodajím, děkuji taky spolupředsedovi panu Svobodovi. A budeme pokračovat zasedáním výboru IMCO. The voting, amazing. Oh, no,